Ukrajinou. Eh, zápis tohoto zasedání eh, bude předložen při příštím zasedání Evropského parlamentu. Pokud eh, nikdo nebude mít námitku, tak můžeme dokumenty předat. Nyní jsme na konci posledního zasedání.